konkrétních případů pro následování. Napřed dostanou eh, slova autoři zprávy. Začíná pan Bělan dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nedávné případy trestu smrti eh, křesťanů eh, za obvinění vůči eh, rouháčství proti, proti islámu a tak dále, to se zdá opravdu neuvěřitelné. Údajně vysílali nějaké SMSky, které se týkaly rouháctví v březnu. Například to byl Šalat Masip, který byl rovněž odsouzen k smrti a který je aktivistou křesťanem. Je to opravdu šílený eh, projev násilí proti křesťanům, podpalování jejich eh, domů, kostelu a tak dále. A bohužel úřady zavírají oči, velice, velice často dochází k těmto útokům bez nějaké příčiny. Je to opravdu zneklidňující, že v současné době, v současném světě, multikulturním světě, integrace dochází k takovým podobným případům. Musíme říct si opravdu s velikým smutkem, že nejde, eh, že mm, často teda je to právě v islámských zemích, v Pakistánu to není výjimečná záležitost. Open Doors, eh, organizace, která se zabývá světovým indexem pro následování ve světě, jsme zjistili, že v posledním eh, roku došlo k obrovskému nárůstu těchto útoků eh, proti křesťanům a Pakistán se dostal na osmou příčku, bohužel v tomto ohledu. V Pešavaru došlo eh, například v říjnu k obrovskému útoku na kostel, kde 89 osob přišlo o život. A právě proto bych se rád obrátil na místní úřady, aby, se, aby zabránili těmto hrozným činům, aby, aby bránili eh, proti těmto obviněním, proti rouhaci, eh, rouhání, aby všichni občané měli stejná práva, protože takové sankce tohoto typu opravdu není v souladu s lidskými právy a je to v rozporu se zásadami spravedlivosti a spravedlnosti eh, ve světě. Děkujeme. Děkuji, pane kolego Bělané, a nyní má slovo pan kolega Repo, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Téměř 30 let existuje v Pakistánu zákaz, zákon o blasfemii a v posledním měsíci tam eh, bylo vyneseno několik rozsudků smrti eh, právě na tomto základě. Mnoho případů je motivováno politicky, eh, mnohdy se jedná o regionální střety, kde jsou zejména diskriminovány náboženské menšiny v Pakistánu. Mimo jiné OSN žádalo, aby mm, byl tento zákon zrušen. Svoboda eh, slova je ústřední eh, eh, lidské právo a mělo by být oklešťováno pouze za nejkrajnějších podmínek, například v situacích, kdy jde o nenávist nebo podporu diskriminace z náboženského důvodu. Stát by neměl rozhodovat o tom, jak mají lidé myslet a stát by také neměl zvýhodňovat extremisty. Bohužel tato otázka se stala celosvětovým novým problémem. Pakistánští občané musí mít právo na informace z mnoha zdrojů a také právo na vlastní názor. Společnost, která diskutuje, je obohacením a klíčem eh, pluralismu. Děkuji, pane kolego Repo, a nyní má minutu paní Korhola. Děkuji. Již po léta se věnuji lidskoprávní činnosti a moje zjištění je, že problematika lidských práv eh, často eh, vychází z trestního zákonníku a jeho výkladu. Eh, je to jakási černá díra mm, lidských práv. Je, mm, to platí také pro rouhání se. Naše usnesení hm, o tom hovoří například onen křesťanský pár odsouzen k smrti. Je obvinován informován, eh, že eh, jsou autoři eh, rouhačského textu, ale oni oba popřeli autorství své zprávy, údajné své zprávy z telefonu. Já jsem se setkala včera, respektive nedávno, s lidmi, kteří jsou rovněž ohroženi trestem smrti i z jiných důvodů, například i z důvodu podnikání jeden eh, eh, známý člověk, Sava Masi, eh, chtěl zrušit tento zákon o rouhačství a změnit celou interpretaci, byl pak ve svém autě zavražděn stejně tak jako další. Děkuji, paní kolegyně, nyní má slovo paní Šáke. Yes. <laughs> Thank you, President, Commissioner. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kolegové, užívání, uplatňování zákonů proti rouhání v Pakistánu, to je něco, co nemůžeme dále tolerovat. Jsou tím postižení zejména ti, kteří náleží náboženským menšinám. Mechanismus pro lidská práva OSN eh, byl aktivován a vyzval pakistánské orgány, aby tento zákon byl jednoduše prostě zrušen, poněvadž eh, dnes už eh, mu podlehly eh, stovky lidí. My tedy vyzýváme pakistánskou vládu, aby skutečně zrušilo Eh, trest smrti a eh, nikoli jenom eh, zůstávalo v jakémsi nejasném stavu moratoria. Také žádáme, aby se zrušila cenzura internetu, neboť to také není v souladu s běžnými právy. Děkuji vám, paní kolegyně. Nyní paní Sosa. Děkuji vám, pane předsedo. Je známé, že eh, desítky let trvající válčení v Afganistánu eh, destabilizovalo oblast, ve které se nachází také Pakistán. Eh, Pro nasledování náboženských menšin, a netýká se to jenom křesťanů, trpí teroristickými výhruškami, vražděním, zabíjením, eh, s přihlížením eh, orgánů jsou také zabíjení například eh, odboroví předáci a podobně a více než jiných se dotýká žen. Náboženství je často zneužíváno jako zdůvodňování politického násilí. Odhaduje se, že v současné době eh, zhruba 10 tisíc lidí čeká na vykonání rozsudku smrti v této zemi. Proto je důležité vyvíjet na pakistánskou vládu tlak, aby tato situace skončila, aby skončilo pro následování z důvodu náboženského přesvědčení a také, aby byla umožněna svoboda internetu, ochrana žen a tak dále. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Kronberg. Děkuji za slovo. Sektářské násilí v Pakistánu pokračuje, my odsuzujeme všechny činy tohoto násilí proti náboženským skupinám, jakože jakoukoliv diskriminaci a netoleranci na základě náboženství nebo eh, eh, vyznání. Vláda Pakistánu musí chránit oběti nábožensky motivovaného násilí, musí zakázat eh, projevy nenávistě a musí podporovat pakistánskou společnost směrem k toleranci a vzájemnému porozumění. Voláme po místních vládách, aby povolali všechny vyníky k odpovědnosti a aby zrušili tresty za rouhání. Měla, mělo by dojít k zákazu zastavení cenzury internetu a revidovat eh, eh, i eh, legislativu, která se týká mm, teroristických útoků a nevládních organizací. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní řečníci za frakce. Jako první pan kolega posledná jednu minutu. Pane předsedo, Pakistan má za sebou obtížnou historii. Eh, už to jméno je pouze umělé, je stejně umělé jako eh, celý stát. Eh, vznikl z části bývalé britské Indie, Eh, kde jsou velké většiny muslimské a eh, hinduistů na územích, eh, která jsou dominována právě tím druhým náboženstvím. A to všechno má velké dopady. Přesto ovšem nemůžeme se smířit s tím, že zde bude panovat násilí nejen mezi hinduisty a muslimy, mezi jednotlivými konfesemi islámu, ale také zejména vůči křesťanům. Kolegyně, kolegové, samozřejmě, že jsme pro svobodu jakéhokoliv náboženství, ale kdo, když ne Evropa, má být přirozeným ochráncem křesťanů? Toto je důležitý úkol a tento úkol musíme plnit také vůči našemu důležitému partneru Pakistánu. Děkuji a nyní pan kolega Mesošmit na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě události v Pakistánu jsou významné a znepokojivé. Bohužel to není nic nového. Otázka zní, co my v Evropském parlamentu můžeme proti tomu dělat. My jsme parlamentem eh, občanů a eh, bohužel podobně jako rada eh, se ukázalo, že příliš tedy nepomáháme řešit mezinárodní konflikty. Pokud se Pakistánu týče, je nutné, aby také vlády členský zemí činili nějaké kroky. Není možné, aby se spolehali pouze na komisaře, který nám občas přijde něco říct. Děkuji, pane kolego Messerschmitte, a nyní pan kolega Kelly. Uh, Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já souhlasím s mými kolegy v tom, že rovněž odsuzuji zákony, které se týkají rouhání v Pakistánu. Toto je situace, kterou jsme viděli ještě před eh, založením tohoto státu v roce 1947, ovšem v 80. letech byla, byly tyto zákony ještě posíleny. Trest smrti byl zaveden právě například pro rouhačství. V roce 2013 došlo k tomu, že bylo několik lidí obviněno odsouzeno za rohlačství a 17 lidí v současné době eh, čeká na trest smrti. 20 dalších lidí, kteří byli odsouzeni na trest eh, doživotí. A my musíme udělat vše proto, abychom zamezili této situaci, ukončili tuto situaci především, pokud jde o mm, určité, určitou možnost nového myšlení Pakistánu v této oblasti. Herr Kollege Kelly, Pane Kelly, přijmete otázku pana kolegy Poslta? Prosím, pane Poslte. Eh, já jsem de facto se chtěl zeptat něco pana Messerschmitta. Tak dobře, výjimečně můžete. Pane kolego Messerschmitte, souhlasíte? A, ano, ano, už eh, dal eh, pozitivní testo. Já bych se chtěl zeptat eh, pana kolegy Messerschmitta, proč využívá tohoto důležitého tématu eh, k útočení na Evropskou unii. Komise volená Evropským parlamentem odvádí stejně dobou práci jako národní vlády volené volené v jednotlivém státu, jenom má prostě větší váhu. Co se týče národních vlád, srovnávat národní vlády s tím, co eh, v posledních pět let eh, odvedla eh, paní Ashton, tak to je urážka národních vlád. Všechny strany souhlasí s tím, že zahraniční servis Evropské unie moc nefunguje. Národní vlády byly tím, kdo měl výsledky a má výsledky a dlouhodobě ale e, to, co se v Evropě děje, to je jenom chaos a podvod. Já myslím, že tady je, musí být možnost toto alespoň kritizovat. E, teď e, the Eye hlásí se příliš mnoho lidí, více než kolik můžeme přijmout do debaty, takže jenom někteří. Paní kolegyně Jegle. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Aktuální události a soudní výroky v Pakistánu eh, z rouhání, to tedy ostře odsuzujeme. Ochrana menšin je jednou z důležitých linií zahraniční politiky EU. Křesťané jsou po celém světě cílem diskriminace a nepřátelství. A tady Evropská unie musí rozhodně jednat. My odmítáme veškerý extremismus. A zejména eh, významná země a regionální mocnost, jako je Pakistán, musí být příkladná při ochraně lidských práv. Když se podíváme na to, jaká je situace v Afghánistánu, tím větší je zodpovědnost Pakistánu. Pokud se bude společně bojovat proti radikálům, a terorismu. Jedině takto je možné Afganistán i Pákistán stabilizovat. Byla by to skutečně příkladná oblast, příkladný region Asie. Děkuji vám, pane předsedo, toto je moje poslední řeč po 15 letech v Evropském parlamentu a já děkuji všem kolegům za spolupráci a držte se boje za lidská práva. Děkuji vám. Děkuji paní kolegyně Jegle i vám přeji všechno nejlepší jménem parlamentu. Paní kolegyně Gormaj. Děkuji vám. Nedávné případy pro následování z důvodu roháctví nebo mm, jsou náležitosti k eh, menšině jsou velmi zneklidňující. Navzdory opatřením pakistanské vlády každodenní situace náboženských menšin je nesmírně ohrožena. Případy zmíněné v usnesení poukazují na závažná porušení svobody eh, myšlení, slova, náboženství a navíc situace žen a dívek, které čeli nuceným, nuceným sňatkům a vraždám ze ctí jsou Eh, zavření hodna. Eh, Pakistánská vláda musí eh, zvýšit své úsilí a jednak změnit legislativu s podporou zákonodárců. To neznamená pouze prevenci zločinů vůči náboženským menšinám, ale také stíhání pachatelů těchto zločinů. A za druhé, zejména pokud jde o situaci žen, musí být učiněno výrazného zlepšení v oblasti vzdělávání, počínaje náboženskými školami, jinak jsou zde celé generace e, žen a dívek, které budou obětovány. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Gormaj. A e, v závěru Catch the Eye má ještě slovo paní kolegyně Zibner. Děkuji bardzo, pane převodničonci, pane komisaři. Děkuji za slovo. Vážený pane komisáře, hovoříme o zemi, která zavedla právo trestu smrti za to, že urazíte proroka Mohameda. To skutečně neexistuje nikde na světě. No, skutečně nenajdeme takovou zemi, aby lidé, řekněme, soused udá svého souseda nebo u soudu křivě přísahá, a aby něco takového mohlo vést k smrti druhého člověka zde se bourají základní práva člověka. My všichni musíme hlasitě říci ne, takový zákon neuznáváme, takový zákon netolerujeme, protože v tomto období zavádí Pakistán omezení, které se týkají všech náboženských menšin, ne, nejenom křesťanů, nejenom proti křesťanům, kteří nemohou mít své bohoslužby. My musíme říci jasně, že taková praxe 21. století je ne akceptovatelná. Velice hlasitě musíme zvolat ne proti Pakistánu. Děkuji vám, paní kolegyně Hübner. A v závěru rozpravy má slovo ještě pan komisař Almunia. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci situaci, Zranitelná situace menšin v Pakistánu je v popředí eh, starostí o lidská práva eh, a je to tématem mezi EU a Pakistanem. Eh, my jsme opakovaně zdůrozňovali naše zneklidnění nad útoky na křesťany a ostatní náboženské skupiny a také zneužívání zákonu o rouhačství o kterém jste hovořili. Tato otázka je tématem v dialogu o lidských právech z Pakistánu a také během návštěvy eh, vysoké představitelky Kety Ashtonové eh, a jejím rozhovoru s eh, jejím pakistánským protěžkem. A Opět to zanedlouho bude příležitost k dialogu. Hlavním faktorem, který přispívá k pronásledování v Pakistánu Pakistánu je nárůst eh, násilného extremismu eh, a eh, cílem útoku byly náboženské menšiny, ale také ženy, ženské pracovnice, ženy, které podporují a šíří vzdělávání a pracují v zdravotnictví a zejména školy pro dívky a e, tyto důvody, které toto umožňují, e, musí být odstraněny. Nedostatek vzdělání, závažné ekonomické problémy znamenají, že nezaměstnaní mladí lidé jsou přístupní manipulacím bez skrupulózních politiků nebo e, náboženských vůdců. A je nutno, aby byly posíl, byla posílena úsilí příslušných orgánů v boji proti těmto neduhům. Je to v zájmu Evropy, stejně tak tak jako v zájmu stability širšího regionu učinit vše, co je možné, aby byla podpořena většina Pakistánců, kteří odmítají sektářství a e, e, násilí a e, extremismus a usilují o prosperitu a demokracii. Myslíme si, že se musíme dále o Pakistán zajímat dialogem i praktickou prací. Jsme připraveni podpořit rozsáhlý projekt zaměřený na boj proti diskriminaci na základě náboženství náboženského vyznání podpoří vzdělávání a také bude eh, se snažit potírat demokracii a útoky z důvodu eh, náboženství, bude obsahovat různé mechanismy, například právní pomoci. Navíc Evropská unie podporuje projekty, které mají zlepšit mm, přístup k justici, zejména eh, zranitelným eh, skupinám a menšinám a šířit osvětu o lidských eh, právech. Podpora vzdělávání zůstane nadále prioritou naší pomoci, včetně pochopení a tolerance vůči ostatním menšinám. Věříme, že monitorování lidských práv v Pakistánu v rámci systému GSP což je zakotveno v mezinárodních dohodách, je vlastně dobrou pojistkou, která umožní e, určitý pokrok v této věci. Zajišťuje to svobodu e, slova, náboženského vyznání a také e, to zdůrazňuje odpovědnost pakistánské vlády chránit všechny své menšiny a také děti a ženy, abychom skutečně využili těchto možností, musíme být jednotní, my všechny, my všechny orgány, organizace v Evropské unii a také občané jednotní a důrazní eh, v tomto postoji. Děkuji vám, pane komisaři. Pane Soniku, hlásíte se k jednacímu řádu? Oui, monsieur le président, parce que je crois qu'on a un dizaine... Děkuji, pane předsedo. Eh, no, eh, není nás tady mnoho, je to poslední plenární zasedání. Eh, mohl byste, prosím, dát řečnického dobu v Catch i všem? Mm, myslím, že by to bylo velmi přínosné. Pane kolego Soniku, řekl jsem na začátku, že to není možné. Máme ještě další dvě, dva způsoby, dva režimy Catch i ani v tento poslední den nemůžeme dělat úplně, jak dlouho se nám chce. Takže tím končím debatu a na závěr jsme dostali šest návrhů rezolucí. Hlasování proběhne hned po dokončení příštích debat. Nyní téma Sýrie. A týká se to eh, situace některých eh, Eh, některých eh,